například eh, schvalování genetické eh, techniky nebo schvalování pesticidů, eh, tam členské státy nemusí mm, prosadit své názory a nechají to rozhodnutí na komisi. Ale to je uspokojivé, protože tohle se potom může komunikovat tak, jako kdyby to bylo, no jako vlk se nažral, ale koza zůstala celá. Takže tahle, tohle řízení má být celkově mm, pozitivní změna toho, te, te, te, toho postupu a také zavedení toho odvolacího výboru. A já také odmítám to, co říkali kolegové, aby komise stáhla ten návrh a přišla s novým návrhem, který se bude radě lépe líbit vysvětlit. Musí být nám být jasné, každý nový návrh bude oslabenou verzí toho stávajícího eh, návrhu. Závěrem eh, si myslím, že třeba jasně eh, říci i směrem k vám, pane komisaři, že Evropský parlament chce dále pracovat na této věci. Právě rada to blokuje a očividně není schopná rozhodnout se v této podstatné otázce. Dnes eh, tedy apeluji na radu, aby konečně eh, přijala stanovisko a, a mm, pokud možno eh, s návrhem komise souhlasila. Děkuji kolegyně Folat a teď kolega Dira na dvě minuty. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, jsme mezi svými, takže můžeme mluvit upřímně, tak to uděláme. Dobře víte, že pokud komise předložila své texty, tak to je proto, že se ocitla pod kladivem rady a velké společnosti která pohrozila, pokud eh, tedy eh, se nerozhodne transparentně, tak byli jste k tomu donuceni v podstatě. Eh, tedy tady komise vlastně je důkazem té špatné situaci, která tady vznikla. My tady hovoříme třeba o zdraví stovek milionů občanů, spotřebitelů. Hovoříme o, eh, o GMO, chemických látkách eh, a podobně. A tady eh, řeknu parlamentu, jehož jsem členem, že jsme tedy povinni předložit stížnosti. Slyšíme, že toho není mnoho. No není, ale to, společnost se stává stále složitější. A Tedy eh, často je nutné eh, eh, stanovovat legislativu jakožto neodkladnou záležitost, ale to také není možné bez přípravy. Já vás, nas, vám naslouchám, ale je nezbytné, aby se toto stalo prioritou pro demokracii, pro občany, protože kdybychom se nedostali do takovéto situaci, tak tady o tom dnes nemusíme mluvit. Prostě je já jsem velice rád, že jsem vás tady slyšel, že eh, říkat, že tato otázka eh, bude i nadále vaší prioritou, že doufáte, že vám parlament pomůže a do, eh, omlouvám se, ale dovolím si na závěr uh, Eh, eh, také eh, zde zmínit kolegu Richarda Korbeta, kterému bych chtěl vzdát hold za jeho práci, kterou udělal v tomto parlamentu. A tady zase jednou vidím, že právě lidé jako on nás bohužel musí odpustit, opustit. To je škoda. Děkuji, pane kolego Durán. E, a na minutu e, promluví pan kolega Rope. Pane komisaři, milí kolegové, dnes dopoledne jsme v tomto sále diskutovali o konferenci o budoucnosti Evropy a dospěli jsme k dohodě. Budoucí Evropa musí být více demokratická a musí také naslouchat svým občanům, a to mnohem více než doposud. posud. Komitologie, postup projednávání ve výboru bývá kritizován kvůli nedostatku demokracie, nedostatku transparentnosti. Bohužel jsou e, ty problémy zřejmé, hlavně když jsou přijímána e, rozhodnutí, která mají tedy bezprostřední dopad na zdraví lidí, zvířat a tak dále. Jménem frakce zelených bych rád vyzval komisi, aby pracovala na tomto cíle, to znamená, abychom mohli reformovat komitologii, abychom zajistili transparentnost rozhodnutí a omezili eh, možnost členských států eh, omezit taková rozhodnutí. Děkuji. Děkuji a nyní na minutu pan kolega pospíšil

Děkuji, pane kolego Pospíšile. Teď minutu kolega Hojsík. Děkuji, pane předsedo. A pane Ševčeviči, eh, Myslím si, že eh, kometologie je jedna a ta ze těch skvělých věcí v Evropské unii, eh, které nikdo nerozumí. No, veřejnost. Hovoříme o EU, e která je blízká občanům a Eh, hovoříme o transparentnosti, odpovědnosti a, a tohle tady úplně schází pesticidy, byly jedním eh, z eh, takovým příznaků celé komitologie. Eh, lidé neví, jak vlády hlasovaly a nakonec je tady, že Brusel obecně za to může, protože je to bruselský diktát. A jde o to, že občan, že státní úředníci vlád těch členských států přijímají rozhodnutí bez veřejné kontroly. To musíme změnit. Jsem velice rád, že eh, komise eh, už eh, předložila návrh, ale je třeba se nějakým způsobem posunovat v rámci této sněmovny a chceme také obnovit iniciativu v rámci komise, takže doufám, že to skončí na plánu práce a také je třeba, aby se rada pohnula a možná, že občané musí začít víc tlačit. Děkuji. Děkuji, pane kolego Hysíku. A teď na minutu kolegyně Melchior. Děkuji. Já budu hovořit dánsky. Eh, chtěla bych eh, se zaměřit a eh, navázat na kolegova slova. Evropská unie je unii Evropanů a jsme tady protože nás Evropané e, sem zvolili, ale také si uvědomuji, že řada občanů vnímá EU jako vzdálenou. Nerozumějí tomu, co v EU se děje, vnímá to jako pouhou byrokracii, myšlení technokratů a e, také řadě lidí vůbec není jasné fungování komitologie. A pokud my komitologii nedokážeme vysvětlit, jak můžeme očekávat, že ji budou rozumět naši voliči, eh, naši evropští spoluobčanů? Ne, eh, pokud nedokážeme legislativní proces vysvětlit, tak vlastně ani nedokážeme dostat základním principům, eh, na nichž Evropská unie stojí. Tyto procesy musíme umět občanům vysvětlit a právě proto chci podpořit návrh Renew Europe, reformovat zásady komitologie a jsem velice rád, že se tomu věnujete, pane komisaři. Děkuji. Paní kolegyně Melchior, nikdo se spontánně nepřihlásil, to znamená, že na závěr naší dnešní rozpravy. Viděli jsme to už? Dobře, takže, pane kolego Korbite, máte mimořádně možnost promluvit na minutu. Možná ji ani nevyužiju, pane předsedo. To, co řekla paní Melchior a další, je pravda. Systém eh, komitologie je velmi eh, nejasný, nikdo mu pořádně nerozumí. My tady máme aktiv přenesené pravomoci, eh, které tedy v případě, že jsou záležitosti jasné, umožní delegovat záležitost na komisi, ale zablokovat to, když se nám to nelíbí a získat zpět tedy zpráva, která jsme delegovat, pokud si e, tak přejeme. Může to být tedy společné rozhodnutí s radou. Není to tedy argument pro to, abychom tedy více využívali aktiv přenesené pravomoci, spíše než prováděcí akty. Pan Sajer a já jsme tedy spolu s pravodaji, pokud jde o eh, akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Myslím si, že bychom měli mnohem více eh, využívat aktů v přenesené pravomoci, protože to je demokratické a transparentní. Děkuji, děkuji pane kolego Korpite a tím jsme tedy ukončili kolečko spontánně přihlášených řečníků a na závěr rozpravy promluví ještě jednou pan kolega, eh, pan komisař Ševčovič. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat také poslancům za přátelskou atmosféru v této diskusi o velice legalistickém a náročném tématu a souhlasím s panem Hojsikem v tom smyslu, E, e, i s Karen Melchior, že není snadné občanům vysvětlovat, jak se prováděcí akci pro, akty provádějí a jak se přijímají. A chci vás ujistit, že jsem si zaznamenal všechny vaše podněty. Ehm, a chci jasně sdělit, že předsedkyně von der Leyen i já jsme zavázáni e, k tomu, abychom tento proces našeho zvláštního partnerství dále posunuli dopředu ve všech reformách, včetně podpory transparentnosti a odpovědnosti eh, také v této konkrétní oblasti. A já beru na vědomí také slova Sayera, pana Ropeho, eh, pana Duranda eh, a dalších a jejich rady právě v tomto směru chci panu Korbetovi poděkovat za vysvětlení situace, která je velice specifická. Když eh, provádíme akty, tak vlastně plníme vůli této sněmovny no, aby se to pak stalo legislativním aktem. Tedy náš manevrovací prostor je velmi omezený a my se budeme eh, snažit na tom pracovat dále, dovést to dál spolu s radou a zajistit, aby postupy byly transparentnější a jasnější do budoucna. Vážím si skutečnosti, že vaše návrhy eh, skutečně eh, šly stejným směrem, jak to vidí komisa. Já udělám maximum pro to, aby byla lépe pochopena pozice také rady, spolupracujeme s chorvatským, budeme spolupracovat s německým předsednictvím ta, tak, abychom se v této složce dostali dopředu. Co by nám pomohlo? Pomohla by nám jasná pozice Evropského parlamentu. Já chápu, že eh, řada, eh, několik výborů již přijala eh, k tomuto usnesení potřebujeme stanovisko Evropského parlamentu jako celku, protože eh, pak budu moci s radou diskutovat eh, z lepší pozice, protože nejde jenom o názor komise, ale také o názor parlamentu. A to by nám samozřejmě pomohlo posunout věci dopředu. Děkujeme za podporu, děkujeme za podněty eh, a budeme s vámi úzce spolupracovat. Děkuji vám, pane komisaři šefčovičovi. Já bych eh, tu familiární atmosféru, eh, která zde eh, panuje, nechci přehánět to, co říkáte s těmi provádějícími akty. Tam naplňujete přání parlamentu. Ono často není úplně jasné, jestli tímto jednáním děláte takový prováděcí akt nebo vykládací akt spíš. Eh, Na tím se můžeme příležitostně pobavit. Eh, eh, každopádně rozprava je tímto ukončena a zítra budeme pokračovat od 9 do 14, od 15 do 16 Eh, pořad jednání je na webových stránkách parlamentu. Přeji všem hezký eh, eh, večer a poženaný odpočinek v noci a děkuji všem kolegům, kteří zde zůstali v tuto pozdní noční hodinu.